EPP a přidal se k frakci EKR. A druhé sdělení. Z frakce EKR jsem dostal žádosti na jmenování a změny v delegacích. Budou e, uvedeny v zápisu z této schůze. Pokud nebudou do schválení zápisu žádné námitky, tak tyto požadavky a změny budeme požadovat za potvrzené. Děkuji vám za pozornost a nyní se dostáváme k hlasování.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 zde mám žádost k jednacím řádu pana Jurka, tak prosím, pane Jurku, co nám chcete sdělit? Kde je kolega? Vážený pane předsedo, já bych chtěl podle článku 164 jednacího řádu využít možnosti, abych odpověděl na některá zjištění, která zazněla při té debatě proti mně. Pan Lazdorf eh, s tím nesouhlasil, eh, s tím mým příspěvkem, čili já bych chtěla reagovat na slova paní Gudrické. Děkuji. Vážení kolegové, paní Kudrická byla překvapena, <clears throat> že jsem očekával, že předseda Donald Tusk, předseda Evropské rady, by měl být přítomen zde při naší rozpravě ohledně migrační politiky a <clears throat> ohledně principu eh, dobrovolnictví, tedy dobro, dobrovolné báze, pokud jde o ty kvóty eh, stanovené pro jednotlivé členské státy ze strany Evropské komise. Já nevím, kde je předseda Tusk. Vím, že se účastnil přes prezidentské kampaně v Polsku tento týden, ale já vím, kde by měl být. Měl by být tady, měl by sedět tady a obhajovat při této debatě pozici členských států Evropské unie v radě, protože to je to jeho nejdůležitější povinnost. Děkuji. Ano, paní Kudrická se chce vyjádřit. Pane předsedo, když tedy pan Jurek mě vyzval jmenovitě, tak bych se chtěla odvolat na to, co řekl rada byla, zas, radu zastupoval mm, e, ministr z, z předsednické země, tedy předsedající Evropské unii, kde se připravuje e, summit o východním partnerství, který se bude konat zítra a pozítří v Rize. Takže vlastně byly tam určité pomluvy, určitá e, obvinění